Děkuji. Pustíme se do práce. Už jsme si udělali přestávku, než se můžeme pustit do systému. systémů, takže paní Omen Rytonová, poprosím vás, kdybyste se měla urychleně usadit, musíme to, tuto rozpravu ukončit do 9.55. Ehm, nemohu dopustit přes čas, takže pokud lidé budou mít hodně na srdci, bude to problém. Já vám tedy rovnou předám slovo, paní Omen Rujtenová, pokud byste nám tady měla něco říci o udržitelných důchodových systémech. Děkuji, eh, omlouvám se, ale měli jsme v kanceláři nizozemského ministra pro evropské záležitosti, který, je, který se nově ujal této funkce, proto jsem tu nemohla být už 9 hodin. Domnívala jsem se, respektive zdá se, že eh, náš koordinátor, drahý kolega Caba, to zvládl rychleji, než jsem čekala. Přejdu do nizozemštiny. Vážená paní předsedkyně, se stínovými zpravodaji proběhla opravdu skvělá spolupráce. A já jsem se už od začátku spolupráce zasazovala o to, abychom dosáhli zhody v našem výboru. A z jakého důvodu? protože jsem přesvědčena, že důchody a důchodové systémy jsou extrémně důležitým tématem. A zelená kniha by měla zaručit, že budeme mít v budoucnu bezpečný a trvale udržitelný systém důchodový a že každý evropský občan bude dostávat dostatečnou výši důchodu. Myslím, že jsme postupovali velice transparentně. A transparentně jsme pracovali proto, že vždy, když byly předloženy nějaké pozměňovací návrhy, objevily se nějaké změny, pokusila jsem se předložit kompromisní změní. a to vše společně se stínovými zpravodaji a těm bych ještě jednou chtěla poděkovat za plodnou a dobrou spolupráci. Výsledek naší činnosti máte nyní před sebou. je potřeba říci, že ve třech bodech nebo okruzích máme určité problémy. Tak eh, zaprvé jde o pakt stability a růstu. No, a tento pakt zohledňuje ty důchody, ale my chceme vědět, jakým způsobem k tomu dojde. Nikdo z nás to pořádně nepochopil a z toho důvodu jsme minulý týden oslovili eh, zástupce komise a zeptali, si, zeptali se ho, jak to tady bude. Oni nám vysvětlili, jak ten systém bude fungovat. Takže teď máme jasno v tom, že důchody zohledněny budou, ale jasno nemáme v tom, jak se důchody odrazí v tom paktu stability a růstu a jak se budou na základě něho vyvíjet. Druhá věc, a to je můj osobní názor, a, e, je následující. Myslím si, že se můj názor neliší od kolegů z EPP. Ve chvíli, kdy se objeví v prvním pilíři určitý závazek, bude to mít dopad na pakt stability a růstu. Alespoň tak to tedy chápeme my. Myslíme si také, že členské státy by mohly uspořit, protože si sami vybudují svůj vlastní druhý důchodový pilíř. No ale to samozřejmě znamená, že když budou muset státy odkládat peníze stranou, budou se zvyšovat jejich dluhy. My jsme přesvědčeni o tom, že ty úspory, kterou, které budou státy provádět, by měly být nějak odměněny. To je pro nás tedy velice zásadní a proto máme problém v bodě 5. Já jsem to vyřešila v tom bodě 5 a kolegyně a kolegové jsou spokojení. Samozřejmě jsem si ale vědoma toho, že kromě bodu 5 potřebujeme ještě další odstavce, ve kterých se to bude řešit, že potřebujeme také e, návrhy, například dostaneme návrhy od Ekonu a celé to tedy bude trvat déle. Bohužel to ale jinak nejde. Možná, že s těmito odstavci budou minimálně socialističtí kolegové souhlasit méně. No a to by byla škoda. Já sama si totiž myslím, že ty další dodatečné odstavce jsou dobré. No a ještě k těm pilířům, které se zde navrhují. Uh, Východisko je takové, že první pilíř, to znamená běžný eh, důchodový systém, který je založený na solidaritě, je financován z veřejných prostředků. Podle mého názoru by to měl být pilíř největší. Ale tento pilíř se dostává pod určitý tlak kvůli stárnutí obyvatelstva. Stále více seniorů musí být financováno eh, z platů mladých lidí. No a lidé stárnou stále více, takže tam vzniká určitý přetlak. No a co se týče toho druhého pilíře, to je ta část důchodových systémů, která je financována z soukromých zdrojů, takže například zaměstnancem a zaměstnavatelem. A tady v té oblasti máme různé systémy. V Německu je to například jinak než v jiných členských státech. No a pak zde máme třetí pilíř. Podle mého názoru je tento pilíř sice důležitý, ale je důležitý jen v těch zemích, ve kterých žije mnoho lidí v blahobytu, kteří byli schopni si odkládat po dobu svého života prostředky, takže to není všeobecně platné a uplatnitelné na celou Evropu. Myslím si, že tam se mnou budete souhlasit. No a pak zde máme ještě jednu věc, na které jsme se zatím nezhodli. Na začátku práce na této zprávě eh, jsem hned hovořila o tom, a ve zprávě to také stojí, že máme stále více starých lidí. A průměrná délka života v různých evropských zemích se liší. V Bulharsku, Rumunsku je to například 68 let, eh, v Nizozemí je to 79 let. A v následujících 25 letech se průměrná délka života přibližně o 5 let zvýší. Takže stoupající, zvyšující se průměrná délka života musí být zohledněna v prvním pilíři, o tom již jsem hovořila. A zde se objevuje další problém. Řada mých kolegů totiž tvrdí, že zvyšující se délku života zohlednit nemusíme, ale že musíme vycházet z toho, že lidé, kteří ještě nejsou v důchodovém věku, budou pracovat až do důchodového věku. Takže tam se musí zapojit zaměstnavatelé, musí zaručit, aby lidé mohli pracovat flexibilně, aby mohli pečovat při práci o své zdraví a tak dále. Aby zkrátka mohli do důchodového věku pracovat. Až do dosažení toho věku. Tedy to je tady priorita číslo jedna. A priorita číslo dvě to jsem teď trošku zjednodušila. Zkrátka celé to nemůže platit na celou Evropu. Kvůli těm rozdílům, které máme v Evropě, jak říkala paní Merklová, nemůžeme mít jeden věk odchodu do důchodu ve všech zemích, protože je různá délka života. Ale je potřeba to nějak propojit a je potřeba o tom diskutovat se sociálními partnery. Je potřeba hovořit o situacích v jednotlivých členských státech a o tom, jak to tam bude vypadat. A já se zde věnuji konkrétně těm sociálním partnerům, protože tento bod je pro mě extrémně důležitý. Doufám, že také kolegové ze sociální skupiny se, socialistické skupiny se budou moci připojit k návrhům, které v textu mám. Tam, eh, to, tam jde o kompromis S18. Takže tolik moje poznámky na začátek. A chci říci, že z celého srdce doufám, že budeme schopni souhlasit s touto zprávou. Jsem ochotná zodpovědět vaše otázky. Děkuji mnohokrát. Paní Hák, poté Thomas Mann, eh, Merlin Hocken. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve chci poděkovat zpravodajce za její přístup, za její pracovní metodu, která usnadila život s těmým zpravodajům a bylo pro nás snadné se orientovat a sledovat vývoj u zprávy, kde je 463 pozměňovacích návrhů. Chci poděkovat tady zpravodajce i jejím zaměstnancům. Ehm, mám otázku ke kompromisu C. Možná, byste nám vysvětlila, co se myslí vývojem mezi sektorových a nebo územních fondů, aby se zlepšila afilace Eh, pracovníků, respektive zapojení pracovníků v malých a středních velkých podnicích do penzijních či důchodových systémů. Nevím, co se tady myslí územními fondy a jak by tady zlepšili zapojení pracovníků do, začlení pracovníků do důchodových či penzijních fondů. To je otázka je číslo jedna. Druhá otázka, respektive komentář ke kompromisu H. Tady chci poblahopřát eh, zpravodajce k tomuto znění. Myslím si, že Um, otázka penzí obecně a to, že ženy často nemají zajištěn adekvátní důchod, eh, to je důležité téma, je to tady dobře ošetřeno. Pokud o ty tři pilíře, na to se názory liší, abych eh, obecně za to souhlasila se zpravodajkou a můj poslanecký klub bude schopen podpořit její pozměňovací návrhy. Kompromis I. První věta um, vyzývá eh, k užívání pozitivních kritérií při výpočtu Eh, důchodu žen. Já bych odbourala to slovo pozitivních, eh, protože poté v další větě se hovoří o tom, respektive se říká, tak, aby byla zaručena hospodářská nezávislost jak mužů, tak žen. Já si myslím, že to slovo pozitivní tady je nadbytečné, protože ta následující věta vlastně to vysvětluje. Myslím si, že pozitivní kritéria to zní trošku podezřele, ale význam je jasný té následující věty i bez tohoto slovka pozitivní, takže bych navrhla, abychom to vypustili, protože si myslím, že to tady vlastně nenese žádnou velkou hodnotu a mohlo by to vyvolat problémy. Věk pro odchod do důchodu. Souhlasím s tím, že není třeba je harmonizovat, ale myslím, že bychom to mohli propojit na dobu dožití a rozhodnutí bylo na úrovni členského státu a tak dále. Moje poslední připomínka se týká poznacích návrhů z Ekonu ohledně paktu růstu a stability. Jak uvedla zpravodajka, penze jsou do toho zahrnuty, ale je velice obtížné zjistit, do jaké míry nebo jak přesně. A to je problém pro členské státy. Pokud se podíváme na odstavec 9 například eh, stanoviska Ekonu, tak tam jasně vidíme, že penzijní reforma má být eh, zohledněna při uplatňování nebo zahajování řízení pro nadměrný schodek. A hovoří se tam o tom, že lituje, že některé členské státy zvrátily reformy, důchodové reformy, které byly provedeny v minulých letech, tak, aby snížily e, své rozpočtové schodky. Já tento pozici návrh schodám zvláštním, protože v mé zemi jsme neměli na výběr. A museli jsme se řídit fondem stability a MMF a využít naše důchodové rezervy, abychom řešili schodek. Takže tady si myslím, že určitý rozpor a myslím, že je trochu nešťastné, že 2.9 a 10 v té zprávě musí být, či roky 2009-2010, respektive, pardon, 2.9 a 10, že tam musí být. Nicméně, to je ten nešťastný, ale náš klub podpoří tuto zprávu. Děkuji. Není to Mann a potom pan Öry. Jde o to, že ročně plyne mhm, do důchodových systémů. A tyto prostředky plynuly k podnikům, které tyto prostředky potom rozdělili. Znamená to tedy, že máme vytvořený systém, který nepodporuje stabilitu. Tento systém jsme právě v Maďarsku zrušili a já si myslím, že by nebylo korektní e, odsuzovat tento přístup ke změnám. My se pokoušíme najít nějaké řešení současné situace. Důchodová reforma je ještě před námi a reformy, které probíhají teď, nás doufejme povedou k úspěšnému cíli. Jak jsem řekl, v Evropě máme řadu rozdílných důchodových systémů. Například Irsko je příkladem jednoho systému a v jiných členských státech jsou zase jiná řešení důchodových systémů, nebo se v těchto státech pokoušejí najít nějaké vhodné řešení. Musíme spolu tedy eh, spolupracovat velice tolerantně. Eh, pravdou samozřejmě ale zůstává, že otázka důchodových systémů je velice akutní, protože za 10-15 let bude potřeba zajistit důchody pro další generace a proto musíme nacházet řešení a rozhodovat už nyní. Takže ještě jednou děkuji Rie a myslím si, že tu zprávu budeme moci podpořit a diskuzi potom budeme pokračovat v průběhu pozdějšího období. a teď eh, pan Cornelius. práce, která tady probíhá už několik týdnů a týkající se tohoto návrhu zprávy, byla složitá věc, protože se dotýká celé řady citlivých věcí eh, v rámci politických skupin, mimo jiné. A já bych chtěl také ocenit eh, vyjednávací práci paní Umen Reuten, který si myslím, že tomu konečnému textu eh, dává určitou čtivost, konzistentnost a dává nám také určitou viditelnost vůči eh, eh, ostatním a také nám umožňuje trochu ovlivnit práci komisa- komisařů, což je naším cílem. A co se týče fáze, do které dospěla naše práce, myslím si, že jsme dosáhli značného pokroku a já bych chtěl na několik z nich upozornit. V první řadě se to týká místa nebo vymezení těch různých pilířů, což je teď jasně eh, vyjádřeno v těch kompromisech eh, než té původní zprávě. Je tam zásadní místo přisuzováno tomu prvnímu pilíři, který se odvíje od solidarity a který také hovoří o tom, že potřeba zajistit bezpečné financování. Co se týče druhého pilíře, jehož postavení je odlišné v různých členských zemí Evropské unie. Je potřeba posílit jeho roli, ale eh, je potřeba to koordinovat se sociálními partnery. A to se také odráží v tom kompromisu, což je výsledek, který bych chtěl přivítat. A třetí pilíř O tom je potřeba se také zmínit, ale je potřeba se o něm zmínit v odlišném světle než o těch ostatních druzích. Tak, jak je to tady uvedeno, by mohlo znamenat, že pro ty, kteří mají eh, zdroje, je to dodatečný zdroj důchodu. Není potřeba to nějak popírat, ale není potřeba říkat, že to je zásadní nebo základní pilíř. Tolik tedy k vymezení pilířů. Další eh, aspekty, o kterých jsem se chtěl zmínit, je odstavec 5. Odstavec 5 je obtížný odstavec, je předmětem, byl předmětem mnohých diskusí a řady schůzek a v tom poslední formulaci, kterou mám teď před očima, mi přijde akceptovatelný. Chtěl bych tomu nicméně připojit ještě jednu věc. Připojení eh, toho návrhu výboru Ekon podle mě nezlepšuje čtivost nebo čtitelnost toho textu. Hovoří se tady o rozdělení kompetencí různých výborů, ale u kompromisu E si myslím, že ta formulace je dostatečná. Připojení pozněvacího návrhu výboru Econ podle mě nezlepšuje jasnost textu. E, co se týče přenositelnosti, to je také obtížné téma, protože tady jsou e, specifičnosti v těch zemích, které by to měly, které musíme respektovat asi všichni souhlasíme s tím, že je potřeba posílit přeshraniční eh, povahu eh, pracovního trhu, ale nemůžeme ohrožovat eh, to, co již existuje v některých zemích. A proto je potřeba hledat nějaký způsob, jak sladit tyto dva aspekty i v tom našem textu kompromisním. A potom je to věk odchodu do důchodu. Já jsem vždycky vyjadřoval určitou zdrženlivost ke zvyšování věku odchodu do důchodu a myslím si, že je potřeba eh, začít tím, že budeme eh, hovořit o skutečný eh, věk odchodu. Eh, propojovat to s nadějí na dožití, to si myslím, že posiluje zdrženlivost eh, aspoň některých členů naší politické skupiny. Ale způsob, jakým jsou tady formovány věci v kompromisu, znamenají, že tady dojde k tomu automatickému propojení mezi nadějí na dožití a věkem odchodu do důchodu, ale je potřeba přihlednout k tomu, že ve členských zemích panují rozdílné situace, různé okolnosti, a s tím, že sociální partneři by přitom měli sehrát důležitou roli. Já si myslím, že to je formulace, která jednak umožní otevřít eh, diskusy. V některých zemích se o tom diskutuje velmi intenzivně, ale je potřeba tomu dát určitý rámec a nehovořit o automatičnosti. To je podle mě pokrok v porovnání eh, s tím, o co nám jde Tolik tedy několik úvah k obsahu kompromisu. A jak už jsem také říkal, hodně pozměňovacích návrhů pochází z toho, že jsou určitá citlivá místa v rámci politických skupin a vzhledem k vyváženosti toho kompromisu poprosím eh, svou politickou skupinu, aby podpořila tento kompromis, aby nepodpořila pozměňovací návrhy, které možná mohou vypadat dobře, ale které by mohly spochybnit ten kompromis. Jak už tady bylo řečeno, kompromisy eh, vyžaduje určitou vstřícnost a uvědomit si, že nemůžeme stoprocentně uplatnit eh, všechny naše požadavky. Takže poprosím své kolegy, aby ne trvali na těch pozměňovacích návrzích, které nebyly staženy a které by mohly ohrozit kompromis. Eh, potom eh, je řadu z nich jsem předložil já sám a ty samozřejmě stáhnout mohu, ale ostatní pocházejí od kolegů a proto si myslím, že ty, které ohrožují kompromis, by neměly být schváleny. Jsou tady další, které jsou trošku vedlejší, které ten kompromis neohrožuje, které bude naše politická skupina i nadále podporovat. To je všechno, co jsem k tomu chtěl říci. Děkuji vám. Uh, Děkuji. Mnohokrát už nám pomalu dochází čas, takže poprosím ostatní, aby hovořili stručně. Paní Cornelisen a paní Figueiredo. Ano, pokusím se, paní předsedkyně. Eh, velice si vážím zpravodajky. Myslím si, že odvedla obrovskou práci, eh, do, dobrala se kompromisu, které většině budou vyhovovat u tohoto tak obtížného tématu a přesto se jí podařilo uchovat eh, v té zprávě určitý obsah. Eh, dvě věci mne trochu mrzí, dokonce jak říkají, jsou možná paradoxní. Subsidiarita je zdůrazňována všude, kde je to možné, a to zcela správně pokud členské státy mohou provést reformu penzijních systémů tak, aby byly jak finančně udržitelné, tak aby, abychom zabránili chudobě mezi staršími lidmi, pak mají mít členské státy zcela na vybranou, jakou cestu zvolí. To tež platí i pro různé pilíře a určitě to platí i pro věk odchodu, pro odchod do důchodu. Přesto, jakkoliv pečlivě zpravodajka volila slova, jeden z kompromisů stále hovoří o propojení mezi věkem pro odchodu důchodu a dobou dožití. Já si myslím, že tady jde o narušení principu subsidiarity. Další věc je ta, že sociální záruka zde je podle mého stále příliš slabá. Eh, není příliš obtížné učinit eh, důchodový systém udržitelným, eh, pokud vám nebude vadit chudoba mezi staršími lidmi. Samozřejmě tou výzvou je, aby důchody byly adekvátní, přiměřené a zároveň celý systém udržitelný. Myslím si, že trošku to v tomto smyslu to zní bylo posíleno, ale stále podle mého tady nejsou dostatečné záruky, že nebude narušena přiměřenost důchodu. Celkově ovšem polížíme na tuto zprávu pozitivně a děkujeme Rie za její tvrdou práci. Eh, děkuji vám za stručnost, není paní Figueredo a poté Judy Garland. Děkuji, paní předsedkyně. Samozřejmě u zprávy tohoto druhu stojí zpravodaj či zpravodajka před obrovskou obrovskou prací. Tady bylo předloženo cirka 400 poznacích návrhů. To je skutečně hodně práce. A když se podíváme na finální verzi a kompromisní poznací návrhy, v některých případech je pravda, že kompromisy představují zlepšení oproti původnímu textu, a můj poslanecký klub se může připojit k některým z kompromisů, ovšem je zde celá řada dalších bodů, kde se naše stanovisko výrazně liší od názoru zpravodajky. Pokud je o můj poslanecký klub, jde tady totiž o tři hlavní věci. Za prvé, první pilíř, který musí být základním prvkem každé reformy systému sociálního zabezpečení. Potřebujeme veřejný režim veřejný pilíř, který bude založen na principu solidarity a zároveň na, eh, na tom, že máme hodně lidí aktivně zaměstnaných. Ten problém není v tom, že máme vysokou míru nezaměstnanosti. V některých částech Evropy máme 20 až 30 nezaměstnanost. Eh, někde dokon, dokonce i přes 40 což dříve či později bude mít dopad na důchodové zabezpečení. A první linii obrany u sociálního zabezpečení je trvat na tvorbě pracovních míst. To je jeden z hlavních aspektů, z hlavních faktorů, který bychom měli vyzdvihovat. Také se nepřeme, aby věk pro odchod do důchodu byl stanovený totožně ve všech členských státech, protože ta situace se liší. Zároveň také nesouhlasím s tím, že by automaticky se měl propojovat věk pro odchodu důchodu s dobou dožití. To, o to jsme se pokusili v Portugalsku a lidé na tom nyní výrazně tratí po té důchodové reformě. Jsou někteří občané, kteří přišli až o 40 dávek, se kterými původně počítali. To je příklad negativních eh, dopadů, které mohou nastat, pokud, pokud bychom se vydali tou cestou, kterou naznačuje zpravodajka. Eh, byli jsme proti tomu u nás v Portugalsku a nyní proti tomu vystupujeme, pokud se objeví pokusy zavést toto celoevropsky. A dále, pokud je o boj proti chudobě, jedním z hlavních bodů je provést takové reformy, které zaručí důstojný život pro občany v důchodu. Bohužel statistiky prokazují v celé řadě členských států, včetně mé domovské země, že řada důchodců, zejména důchodkyň, žije pod prahem chudoby, protože minimální důchod neumožňuje důstojný život ve stáří. V Portugalsku je minimální důchod pod hranici chudoby. Pod hranicí minimální mzdy, což je e, v Portugalsku 485 eur měsíčně, taková je výše minimální mzdy. Ženy v důchodu často dostávají pouze 200 eur měsíčně. To už nejde o pohou chudobu, ale opravdu propasnou chudobu. A to je téma, které zpravodajka nezohledňuje dostatečně ve své zprávě, má přitom obrovský význam, pokud chceme bojovat proti chudobě v Evropě. To jsou hlavní důvody, paní předsedkyně, proč můj poslanecký klub za prvé nestáhne své poznací návrhy a za druhé chceme zúraznit odlišný pohled na celé téma boje proti chudobě, eh, snah o tvorbu pracovních míst, zejména pro mladé lidi a zajištění důstojného stáří pro muže i ženy. Děkuji. Další poslankyně. Thank you. Um, I'll be brief. Děkuji. Budu hovořit stručně, jenom bych se ráda ještě připojila ke všem ostatním a poděkovala zpravodajce za její otevřený přístup. Ehm, jediné, za co, čeho chci politovat, je, že stále ještě nedokáže správně vyslovit její jméno. Za svůj poslanecký klub bych možná řekla, že princip subsidiarity je opravdu blízký našim srdcím. Eh, otázka adekvátního příchodu v eh, důchodu a otázka zajištění eh, příslušných finančních zdrojů je samozřejmě klíčová a jde o politickou volbu a politické rozhodnutí členských států. Eh, nicméně nám velice leželo na srdce dobrat se kompromisu, které by byly přijatelné pro všechny a chci zde zmínit tři oblasti, ve kterých se stále ještě nejsme zcela jistě svojí podporou pro dané kompromisy. V prvé řadě jde o kompromis I. Já chci poděkovat eh, paní Harkin za to, že navrhla odstranit slovo pozitivní ze, ze splnění pozitivní kritéria. V tom případě asi budeme schopni přistoupit na ten kompromis. Dále kompromis je nepovažuje za možné pro EU, aby byla nastavena, eh, aby byla nastavena, nastaven přiměřený důchod, ale zároveň se tam hovoří o kritériích, která mají uplatňovat členské státy pro stanovení přiměřeného důchodu a že tato kritéria by měla stanovit komise, tak to, to nemohu podpořit. Dále kompromis V, který se týká vývoje nových indikátorů. To vypadá jako drobnost, ale od roku 2001 máme odsouhlasené indikátory, nejsou žádné důkazy o tom, že by byly neadekvátní, neexistuje žádný důvod pro to je měnit. A já skutečně nevím, proč se tady snažíme dobrat kompromisu, který hovoří o vývoji nových indikátorů. Takže opět u této věci stále nesouhlasíme. Děkuji za pozornost. Předtím, než dám slovo paní Uman Reuten, tak bych se chtěla ještě vyjádřit kompromisu Q a k mému pozměňovacím návrhu 233 Myslím, že řada lidí je trošku eh, zmatená. Když jsem předložila eh, návrh 233, tak jsem hovořila o proveditelnosti zavedení eh, zákonného věku odchodu důchodu. A s tím, jestli jsem tím měla namysla, na mysli to, co si rozhodují členské státy. Někteří lidé si myslí, že Věk odchodu do důchodu je stejná věc jako to, co stát stanoví jako dobu, ve které lidé mají nárok na důchod. Já myslím, že lidé mohou pracovat, eh, jak dlouho chtějí, ale stát stanovuje, eh, kdy mohou dostat důchod. A já si myslím, že, jak už říkal pan Dieden například, tak eh, se tím otevírá trochu diskuse a já jsem tedy teď v pozici, kde mohu podpořit kompromis Q. Nicméně všichni asi víte, že u těch pozměňovacích návrhů ECON jsou některé přijaty bez hlasování podle pravidla 50, protože my jsme protože ECON je přidružený výbor. A dále Až do 11.30 eh, dnes můžete zareagovat na konečnou verzi hlasovacího seznamu, který jste obdrželi dnes ráno. A teď jenom velmi stručně, paní pravodajce Uman Reuten, aby shrnula naši diskusi, protože mm, příští je pan, příští zprávu je práva pana Konferátyho. Kolik času mám, ptá se paní Uman Reuten. Nejprve bych chtěla všem poděkovat. Mně šlo o to, aby tady panovala flexibilita u věku odchodu důchodu. Když jsem byla v mládí poslankyní Nizozemského parlamentu, tak už tehdy jsem um, o to usilovala, ne, ale ani tehdy se to nepodařilo, takže zdá, že ta diskuze opakuje zase v Evropě a teď nizozemsky. Eh, k tomu, co říkala paní Gerling. Paní Gerling říkala, že já nejsem proto, aby Evropa eh, rozhodovala o tom, co je důstojný důchod. Ale já tomu chci oponovat. Já si myslím, že eh, sociální partneři společně se členskými státy mají možnost vytvářet eh, ukazatele, které určují toho, co je důstojný důchod. A souhlasím s tím, že nemůžeme něco takového zavést na evropské úrovni, tedy zavést takový přiměřený důchod, ale členské státy to udělat mohou. A proto si myslím, že první pilíř by měl sám o sobě být dostatečný proto, aby zajistil důstojnou penzi nebo důstojný důchod pro přežití, ale my to nemůžeme nakázat. Ráda se s vámi na to sednu, abychom e, se na ty kompromisy ještě podívali. Možná, že některé věci nejsou úplně jasné. Paní Figueiredo, vy jste tady nám sdělila e, váš seznam přání, ale bohužel jste neuvedla žádné detaily, které by umožnily, aby všechny důchody byly přiměřené pro všechny. Víme, že demokratická pyramida teď stojí na svém vrcholu, nebo brzy bude stát na svém vrcholu. V tomto okamžiku máme čím dál tím méně mladých lidí, kteří by platili za ty, kteří už jsou v důchodu. Máme čím dál tím více starších lidí, kteří kromě toho ještě žijí déle. A e, kromě toho ještě mladí lidé vstupují na pracovní trh později než kdy jindy. A tento soubor podmínek znamená, že ten první pilíř je pod obrovským tlakem, ať už se vám to líbí nebo ne. Ta pyramida se obrací. A vy neříkáte vůbec, jakým způsobem bychom to měli vyřešit. Takže to zní velmi hezky, ten váš seznam, ale já si myslím, že je potřeba na těch kompromisech eh, pracovat společně, takže si myslím, že je úplně od vás fér. Ehm Měli bychom se postarat také o budoucnost eh, důchodců a byla bych ráda, kdybyste eh, na tom se mnou spolupracovala. Eh, Marie Cornelius, chci říci, že hovoříte o subsidiaritě, ale kde je tady dostatek subsidiarity? V otázce věku, což je věc, kterou mají plně na starosti členské státy, a potom si myslím, že v rámci toho by měla proběhnout diskuse se sociálními partnery. Když se pojáme na jakoukoliv zemi, tak je potřeba zamyslet nad tím, jestli je potřeba zvyšovat věk odchodu důchodu. Řekněme, když, eh, kdybych eh, žila v Bulharsku, tak můj zákonný věk od odchodu důchodu bude 62, ale eh, moje doba dožití bude 62, pardon, 67, 68 takže tady přece není důvod zvyšovat věk odchodu důchodu. Ale Marie, eh, můžeme se na to společně podívat a zamyslet se nad tím. Trošku si myslím, že je problém v tom, že tady se vypouštíme sociální partnery. Myslím, že když eh, chce někdo mít eh, nějaké sociální záruky, tak mi to rozhodně nemůže vyčítat. Já to tady mám, děkuji panu Dandemu. Já chápu, že ten věk je pro vás eh, obtížnou záležitostí, proto jsem se snažila, aby to bylo tady co nejflexibilnější, abych tím eh, zohlednila vaše připomínky, jakože připomínky EPP. Mnoho z nich jde stejným směrem, proto jsem usiloval o nalezení kompromisu. Já chápu, že obhajujete eh, váš postoj, ale kdybychom k tomu kompromisu nedospěli, tak by to byl ještě větší problém a tomu jsem se snažila vyhnout za každou cenu. A proto jsem se snažila vám eh, vyhovět. Paní předsedkyně, věk a skutečný věk eh, odchodu důchodu, myslím, že k tomu už jsem se vyjádřila. Teď k prvnímu pilíři. Nemusela jsem k tomu psát hodně, protože mi přijde, že důležitost prvního pilíře je něco, v čem se shodujeme a myslím, že ten text to i odráží. K ostatci 5, což eh, odráží problém, který měl Čaba Ory, že s tím, že je potřeba odměnit ty členské státy, které dělají něco pro to, aby zajistili, že existují nějaké rezervy finanční, které zajistí udržitelnost toho důchodového systému. A je potřeba se o tom zmínit. Já myslím, že se na tom zhodujeme. Problém nicméně je v tom, že vy říkáte, že v paktu růstu a stability s tím neexistuje žádná spojitost. A výbor Ekon říká, že by tomu tak být mělo. To znamená, že mezi námi je rozdíl. Když se dívám na 2, 9 a 10, tak mi přijde, že to je duplicitní, že to není něco, na čem jsme se shodli tady na výboru pro zaměstnanost. A podle mě odstavec 5 je dostatečný, ale je možné, že budeme muset ještě navázat kontakt s ekonem, abychom zjistili, o co přesně jim jde. Protože Ekon v těchto věcech nebyl vždycky úplně konsistentní. A teď k Čabovi. Myslím, že máte pravdu, když eh, říkáte, že v Maďarsku nikdy ten druhý pilíř eh, nebyl a ani v celé řadě dalších nových členských zemí ten druhý pilíř nebyl. Jaká je tady situace? Teď to vypadá tak, že nové členské státy budou muset dát nějaké peníze do rezerv na eh, budoucnost svých důchodových systémů. To jim říká jak komise, tak Mezinárodní měnový fond. Některé z nich už to udělali, mají takzvaný druhý pilíř. Do toho spadají také zaměstnanecké důchody. Myslím, že ale to není skutečný druhý pilíř, aspoň podle mě. Což je to jako kdyby pilíř 1a, 1b. A v Maďarsku, eh, kde došlo k eh, vytvoření toho druhého pilíře, došlo k jeho konfiskaci a k jeho převedení do prvního pilíře. A ten prospěch z toho bude v průběhu jednoho eh, roku. A bude potřeba, eh, paní předsedkyně říká, že je potřeba to co nejdříve ukončit. Ještě k Marian Harkin. Eh, vy víte, že já jsem zápasila se správnou formulací. Myslím, že když to se týká to slova pozitiv, myslím, že teď se dostáváme něčemu lepšímu. A možná, že budeme muset hledat nějaký, eh, ještě nějaké další řešení. A k malým a středně velkým podnikům Možná, že bychom měli mít jeden velký horizontální důchodový fond. Víme, že by mohl vzniknout nějaký důchodový fond, který bude na územním základě. Já nevím, jestli je to v angličtině dobře vyjádřeno. Já nejsem rodilou mluvčí, možná, že je možné nalézt nějakou, eh, nějaký lepší název. Proto děkuji všem za vaši podporu, děkuji za vaše připomínky. Myslím, že bychom hlavně měli zajistit konsistentnost eh, tohoto stanoviska. Děkuji a podíváme se rovnou na svého pana Koferátyho. Stav a budoucí synergie, zvyšování efektivnosti mezi RDF a ostatními strukturálními fondy. Omlouvám se ještě jednou za zdržení u tohoto bodu programu. Děkuji vám, paní předsedkyně. E, jako první věc bych rád poděkoval stínovým zpravodajům a všem kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy. Rád bych jim poděkoval za to, že se pokusili dosáhnout efektivních kompromisů. A jsem přesvědčen o tom, že práce, kterou jsme společně odvedli, je nějakého kompromisu a dohody schopná. Obsah zprávy znáte, o tom jsme hovořili již v minulosti. Jde o přizpůsobení strukturálních fondů, uspůsobení o jejich lepší průhlednost, a o specifická nařízení, která se s tím pojí. Jde také o prostředky vázané na svůj účel, tedy účelové prostředky. Dále chceme také zahájit diskuzi, která povede k cílové reformě. Takže ten přístup, jak jsem řekl, na tom jsme se shodli a kompromisy to také potvrzují. Nejspornější bod celé zprávy naštěstí nespochybňuje ten celkový přístup a tu základní myšlenku a je to otázka Evropského sociálního fondu a jeho budoucnosti. Na jedné straně zde stojí hypotéza, předpoklad, který je navrhován v kompromisu. A sice, že podpoříme komisi o to, aby navýšila v následujících letech prostředky na sociální fond. No a na druhé straně je toto navýšení nahlíženo jako nereálné. Respektive stojí v rozporu s ostatními eh, fondy. Takže takový je stav diskuze, která proběhla k tomuto tématu pokud chceme do roku 2020 dosáhnout růstu, A tady vycházíme z toho, že chceme posílit zaměstnanost a zlepšit kvalitu pracovních míst. Myslím si, že by nebylo nereálné navýšit také sociální fond v této souvislosti, protože sociální fond má tu základní funkci a stejný cíl, jaký si klademe my. Myslím si, že v současné situaci by to nebylo úplně zvrácené. Myslím si také, že bychom výboru, který nakonec rozhodne, měli navrhnout, pardon, komisi, která nakonec rozhodne, bychom měli předložit text, který tento názor zohlední. Myslím si, že otázka zaměstnanosti by měla být zdůrazněna nejvíce. Ještě jednou tedy děkuji stínovým zpravodajům za práci, kterou odvedli. Myslím si, že jsme postupovali efektivně a že nám naše práce umožní, abychom v budoucnu toto téma ještě prohloubili a abychom k němu přistupovali jednomyslně. Takže to jsme ani nečekali a mám z toho radost. Děkuji. Nadia Hirsch, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně já bych ráda poděkovala zpravodajům za spolupráci. Myslím si, že jsme dosáhli dobrého kompromisu. A je také dobré, že bylo předloženo mnoho pozměňovacích návrhů a to ukazuje, že jsme na dobré cestě. Myslím si, že eh, jsme schopni vytvořit nějakou efektivní strukturu pro evropské fondy. Samozřejmě, že je to zastřešeno politikou soudržnosti, ale současně eh, tam bude dostatek samostatnosti pro to, aby to celé bylo flexibilní. A myslím si, že je velice důležité, a to bylo také zapracováno, že místní svazy, které ty prostředky budou používat, budou mít možnost o ty peníze zažádat a dostat je a že se nedostanou do finančních potíží. Myslím si, že to je zcela zásadní bod. Z toho důvodu mám velikou radost, že o tom budeme hlasovat, že to odhlasujeme. Myslím si, že to bude dobrý krok správným směrem a pomůže to aktérům na místě. Yes, thank you. Uh, Mr. Deutsch. Děkuji, pan Dojč. Köszönöm a szót, a lehetőséget. Tisztelt elnök asszony, kedves Děkuji, paní předsedkyně. Milí kolegové, Jsem velice vděčný panu zpravodaji za práci, kterou odvedl a rád bych mu poděkoval za kompromisní pozměňovací návrhy. Udělal jste opravdu obrovskou práci. Souhlasím s paní Hršovou v tom, že ta zpráva je opravdu velice dobrá a cená. Jsem přesvědčen o tom, že máme před sebou kompromisní balíček, který dnes odpoledne určitě musíme podpořit. Myslím si, že ten kompromisní balíček obsahuje velice dobrá řešení, že obsahuje velice dobré návrhy. Rád bych dodal ještě jednu věc k tomu, co řekl už pan Koferaty. Myslím si, že během dne si to skupiny budou moci promyslet. A jde o kompromisní návrh F. V tomto kompromisu jde o Evropský sociální fond a konkrétně o to, že prostředky eh, do Evropského sociálního fondu by měly být navýšeny. Podle mého názoru eh, zde máme dva problémy. Na jedné straně jde o formální otázku. Nejde vůbec o obsah tohoto kompromisu, ale o formu. Když budeme stavět na strategii E. EU 2020 a pokud vyvodíme důsledky z krize, je potřeba mít na paměti, že je potřeba vytvořit pracovní místa. To je nejdůležitější úloha, kterou máme. Problémy můžeme vyřešit jen tehdy a krizi můžeme eh, překonat jen tehdy, když zvýšíme zaměstnanost a vytvoříme nová pracovní místa. Tohoto cíle nemůžeme dosáhnout, ale pouze pomocí Evropského sociálního fondu. Evropský sociální fond není jediný nástroj, který k tomu poslouží. Myslím si, že by bylo lepší tady říci, že budou použity, že budou zvýšeny prostředky všech fondů soudržnosti. A to potom povede k vytvoření pracovních míst. No a za druhé, Hovoří se zde o opatřeních v dalším vzdělávání, která by měla být financována z Evropského sociálního fondu. Je potřeba prověřit, zda jsou tato opatření opravdu efektivní a je potřeba také prověřit, jestli odpovídají cíli, který jsme si vytyčili je potřeba zohlednit samozřejmě i obavy, které se objevují a kritiku, která zazněla. Myslím si, že v průběhu dne se mohou skupiny nad tím zamyslet. Děkuji. Thank you. Uh, Silvio Costa. Děkuji, Silvio Costa. Děkuji, paní, Děkuji, paní předsedkyně. Já určitě sdílím přístup pana Koferatyho. Je to velice důležité téma. Je třeba eh, řešit věci s komisí a ovlivnit nějak tu novou fázi. Ale řekla bych, že zpravodajův přístup je možná dosti obecný. Já bych ráda e, upozornila na dvě věci. Jednak ta aktuální krize a potíže, kterým čelí členské státy, to vše znamená, že programy v některých členských státech, mám na mysli eh, tady ty fondy na regionální a místní úrovni, prostě nejsou čerpány. Protože členské státy či regiony v některých členských státech jde o regiony, nemají potřebné finanční prostředky a to je reálný problém. Myslím si, že pokud by se tím náš výbor chtěl zabývat, bylo by dobré uspořádat slyšení na toto téma ve spolupráci s výborem pro regionální rozvoj, tak abychom si učinili lepší obrázek o situaci. Blíží se konec programovacího období v roce 2013. Já jsem mimochodem v této věci předložila pozměňovací návrh. A další věc je ta, že v mnoha členských státech je možné používat sociální, využívat sociální fond na eh, intervence související s naléhavými situacemi danými nezaměstnanosti, tak aby byla vytvořena jakási sociální záchrana síť o směsici podporných opatření, která mají pomoci lidem, kteří ztratili práci. To znamená, že se posouvá vlastně užití eh, sociálního fondu eh, od eh, inovací a dalších účelů, které byly zde původně stanoveny, na jiné oblasti. To znamená na podporu lidí tvrdě zasažených krizí. Krize tedy vytváří problémy, problémy i z hlediska zprávy a řízení a vznikají nám tam dochází tam tady k odkladům některých eh, projektů u těchto fondů. A děkuji, myslím, že bychom měli upozornit komise a to také s výborem Regio. Děkuji, není pan Koferáty na závěr. Budu hovořit velmi stručně. Děkuji za slovo. Samozřejmě zbývá ještě trochu času do odpoledního hlasování. Můžeme se pokusit dále prohloubit konsenzus ohledně toho zvoleného přístupu a doladit ještě kompromisy. Pokud je o objem financování, nesouhlasím s názorem, že pokud bychom navýšili prostředky ze sociálního fondu, že by to muselo znamenat odebrání peněz z ostatních fondů. To by byla veliká chyba. Co je důležité podle mne je, že um, strukturální fondy je třeba navýšit jako celek. A toto navýšení by se mělo konkrétně týkat eh, výrazně právě toho sociálního fondu, který je nejvíce zacílen na zlepšení práv v oblasti zaměstnanosti. Já chápu znepokojení kolegů z EPP, ale snažím se je ujistit a uklidnit, paní předsedkyně. Ovšem pokud eh, si kolegové shledávají potřebu ten text dále vyjasnit, tak mi to nevadí. Rozhodně jsem neměl dojem, že by tady jak si vznikala eh, domněnka, že nebo dojem, že zvýšením prostředků pro sociální fond se sníží prostředky pro ostatní strukturální fondy. V některých zemích, jako v mé vlastní, zmiňovala se o tom paní Kosta, jsou problémy se spolufinancováním A pokud se nedaří čerpat prostředky ze sociálního fondu, tak to není eh, proto, že by šlo o jiný účel, než původně stanoven, ale eh, protože se tady vlastně jaksi překrývá mezera eh, v tom, co by měl zajišťovat členský stát. Pokud někdo přijde o práci, důležitá je například rekvalifikace. A to je jedna z oblastí, kde sociální fond může zaintervenovat a můžou z něj začít běžet platby na rekvalifikační programy. Někdy ovšem eh, je to pouze pseudo-rekvalifikace. Sice to nese tento název, ale ve skutečnosti nejde o zlepšení pracovních dovedností účastníků. Jde pouze o to, jak pro ně zajistit určitý příjem. Já mám samozřejmě obrovskou úctu a respekt eh, k osobám, které přišly o práci. A tyto sociální otázky jsou nesmírně citlivé, ale myslím si, že podobné kroky bychom neměli podporovat. A nepodporovat je znamená přesněji formulovat nařízení a vhodným způsobem využívat prostředky ze sociálního fondu a strukturálních fondů. Jde o e, společenský jev, až budeme vypracovávat návrh nařízení, mělo by být zcela jasné, respektive měli bychom mít na paměti, že jedno jediné slovo může znamenat různé věci ve skutečnosti. Děkuji, říká předsedkyně, hlasovat budeme dnes odpoledne. Já vám děkuji, pane Koferaty. A nyní nás čeká Evropská unie aktivního stárnutí, Evropský rok aktivního stárnutí, pardon, a zpravodajem pan Kastler. Děkuji vám, paní předsedkyně, dámy a pánové. Komise navrhla, aby rok 2012 byl rokem aktivního stárnutí a ten cíl je zejména v tom, abychom upozornili a zainteresovali veřejnost na tomto často podceňovaném tématu tak, aby lidé měli lepší potenciál pro zaměstnání, i pokud už jsou v starším eh, věku, abychom tím zlepšili také eh, podmínky, které panují na pracovním trhu. Jde tedy o to, jak eh, dělat určitou osvětu, jak informační kampaň, tak abychom upozornili na pracovní potenciál generace, které je víc než 55 let. My souhlasíme s volbou tohoto tématu, ale také na základě těch mnohých diskusí, které byly vedeny na půdě tohoto výboru a které se týkaly integrace různých generací a mezigenerační solidarity, mě klede k otázce, jestli bychom kromě této stříbrné generace, jak se často říká, na jedné straně, a její role na pracovním trhu, neměli do toho zapojit také mladší generace a jestli bychom tedy neměli spíše hovořit o mezigenerační solidaritě. Myslím si, že to byl i výsledek mnohých diskusí na tomto výboru i dalších eh, for, například sociálních partnerů, kde se často v kontextu aktivního stárnutí a to jak u zaměstnanců, tak u zaměstnavatelů hovoří o mezigenerační solidaritě. A proto eh, mám pocit, že ta dimenze pracovního trhu je tady trošku v tom návrhu komise přeceňována. Tam se hovoří zejména o zaměstnavatelnosti, ale mně jde zejména o ten přístup eh, soužití generací a že to bychom měli vložit jako obsah toho oficiálního roku aktivního stárnutí v roce 2012. Jde tedy o to, abychom uznali eh, zásluhy těch, kteří strávili podstatnou část svého života prací, také ti, kteří eh, vychovali novou generaci a abychom zohlednili také Eh, postavení postižených a dalších nevýhodněných skupin. A proto jsem eh, přemýšlel, že by možná eh, mohli doplnit tento název, aby tady nebylo tady jenom aktivní stárnutí, ale aby v tom názvu bylo otázka kultury, tedy kultura aktivního stárnutí, tedy že celý život eh, se snažíme o to, abychom zajistili důstojný život eh, a dobré vyhlídky na stáří. Eh, jedna věc je jasná a určitě o tom tady ještě budeme muset společně diskutovat, protože se na tom diskutuje i na jiných výborech. A sice to, že Evropská unie potřebuje závazný rozpočet a v mém návrhu se hovoří o částce 6 milionů Výbor Regi ve svém stanovisku hovoří o 8, nebo požaduje 8 milionů. A já si myslím, že návrh rozpočtu by měl eh, záleží ještě v jaké formě, ale měl by se držet této výše. A já doufám, že najdeme nějakou konstruktivní střední cestu mezi návrhy a rady a komise a doufám, že se nám podaří tady eh, takový, eh, takovou částku prosadit. Doufám, že budu moci hovořit za většinu z vás, eh, když řeknu, že potřeba to rychle uvést eh, v život, protože tento rok eh, aktivního stárnutí začne za 11 měsíců a je potřeba už teď začít připravovat všechna opatření a kroky, které s tím budou souviset a urychlit proces. A úplně poslední věc, o které jsem chtěl zmínit a která je také nesmírně důležitá, je princip subsidiarity, který i tady v té formě Eh, tedy zprávy komise i v mém návrhu eh, je uveden, tedy, že eh, tím rozhodně nepožadujeme žádné přijímání nové legislativy. Doufám, že tím usnadňujeme přijetí této zprávy. Těším se teď na um, výměnu názorů s ostatními členy výboru a již předem vám, nebo i tak vám děkuji za informa- neformální rozhovory, které jsem vedl jak s vámi, tak zástupci komise a rady a chtěl bych ještě nabídnout stínovým zpravodajům, abychom co nejdříve po této diskusi eh, zača- zahájili jednání tak, abychom mohli schválit návrh týkající se toho, čemu já říkám kultura aktivního stárnutí. Děkuji vám za pozornost. Děkuji a teď dávám slovo zástupci maďarského, zástupkyni maďarského předsednictví paní Santa. Děkuji, paní předsedkyně. Já vám všem přeji dobrý den. Maďarské předsednictví má velkou radost toho, že jsme mohli přijít na vaše zasedání a diskutovat o těchto otázkách. Jsem také velmi ráda, že vám mohu popsat eh, předběžné stanovisko rady k eh, zprávě pana Kosty. A chci říct, že jsme také velmi rádi, že komise v loňském roce navrhla, aby rok 2012 byl rokem aktivního stárnutí. Uh, 6. prosince 2010 rada eh, jež schválila svůj, svůj obecný postoj k této otázce a jako cíl se přitom stanovila aby byl tento návrh společně s parlamentem schválen již během prvního čtení. Dovolte mi, abych jménem Rady řekla, že budeme spolupracovat s panem Kastlerem na to, abychom eh, to co nejrychleji tedy předpřipravili. My už jsme se seznámili s obsahem jeho zprávy a myslíme si, že jeho zpráva je velmi dobrým základem pro další diskusy v této otázce. Zůstávají tady dvě otevřené otázky, o kterých budeme muset eh, diskutovat. Nicméně již teď jsme toho názoru, že komise, rada a parlament budou schopni v těchto otázkách dosáhnout shody. V první eh, eh, řadě se to týká názvu samotného roku a také rozpočtu. Chtěl bych vás upozornit na to, že rada eh, se zavázala co nejdříve dosáhnout shody mezi komisí, parlamentem a radou, tak aby členské státy co nejdříve mohly zahájit přípravy na začátek tohoto roku eh, pro aktivní stárnutí. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji. A nyní poprosím zástupce komise, pana Ralfa Jakota. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji eh, zpravodaji a mnoha ostatním poslancům a poslankyním za podporu, kterou poskytují našemu návrhu Evropského roku aktivního stárnutí. Co je důležité z hlediska komise v této fázi je získat rychle podporu pro tento návrh, tak abychom mohli vyslat jasný signál vůči zainteresovaným subjektům po celé EU, aby mohli začít vypracovávat různé iniciativy a abychom měli jistotu, že tento rok bude úspěšnou akcí. Obáváme se, že může dojít tak zablokování mezi oběma institucemi, parlamentem a radou ohledně rozpočtu. Myslím si, že Eh, by mělo být snadné nalézt eh, pro řešení pro název toho roku, ale eh, rozpočet to bude asi obtížnější otázka. Myslím si, že musíme ukázat, že Evropa se skutečně chce angažovat ve prospěch aktivního stárnutí a zaštítit to také tedy finančními prostředky. Jak jsem již dříve uvedl ve vašem výboru, zdroje k dispozici máme, zejména z rozpočtu pro rok 2011. A to je rozpočet kritický, protože Prostředky vyčleněné v roce 2011 přinesou výsledky právě v průběhu toho evropského roku aktivního stárnutí. Další prostředky z rozpočtu pro rok 2012 možná už nebudou hrát až takovou roli, vzhledem k tomu, že je třeba určitý čas pro to, aby se ty peníze dostaly ke koncovým příjemcům a vzhledem k tomu, že tyto prostředky mají být určeny na konkrétně zacílené iniciativy. Vzhledem k přání parlamentu ukázat, že prostředky jsou k dispozici pro tento rok aktivního stárnutí, možná by určitým řešením bylo eh, ne, nastavit článek, který by požadoval samostatnou rozpočtovou položku pro tento Evropský rok aktivního stárnutí, ale úvodní ustanovení či bod preambule, ve kterém by se hovořilo o tom, jakou rezervu už má komise vytvořenu. Máme 4 miliony, možná o něco více ještě k dispozici eh, v rámci aktuální rozpočtové položky. Tam u této položky jsme pro rok 2011 eh, na, požádali o specifické navýšení a stejně budeme postupovat i u rozpočtu pro rok 2012, abychom měli jistotu, že ty peníze budou k dispozici. Já myslím si, že tento návrh není příliš vzdálen původnímu návrhu zpravodaje, eh, i když to zcela asi nevyhovuje očekávání výboru regie. Doufám tedy, že takovýto bod preambule či úvodní ustanovení poskytne řešení a zabrání zablokování u této otázky mezi parlamentem a radou. Děkuji. A nyní paní Joka Kasten jako první vystoupí v diskusi. Pán Joka Kasten, děkuji, paní předsedkyně. Vážené maďarské předsednictví, Evropská komise, vážené kolegyně, vážení kolegové. Chci nejprve poděkovat zpravodaji. Eh, zároveň musím učinit eh, určité připomínky za poslanecký klub ALDE. Původní návrh příliš vycházel z prodloužení eh, aktivní zaměstnanosti do pozdějšího věku. Vítáme skutečnost, že zpravodaj do toho zahnul i další rozměr, rozměr rodinného života, Eh, role eh, stánoucích občanů například při výchově vnoučat. To je věc, která se zaslouží zmínku a klub ALDE velice rád podpoří eh, takovéto textace. Nicméně se domníváme, že je třeba zmínit také třetí rozměr života po určité věkové hranici. Společenské aktivity, které nespadají do kategorie rodinného života, ani nejsou zdrojem příjmu, jsou důležité pro zdravé stárnutí, které chceme propagovat v zájmu našich starších občanů. Účast na kulturním životě, na dobrovolné činnosti, eh, sportovní či vzdělávací činnosti, eh, například teda univerzitu třetího věku, to všechno jsou důležité složky a součásti života mnoha starších občanů a eh, představují přímý či nepřímý přínos pro společnost. Starší občané mohou pomáhat ostatním díky svým dovednostem, znalostem, a také mohou pomáhat sami sobě tím, že si zachovají zdraví, nezávislost a e, společenskou aktivitu, co možná nejdéle. Jedním z hlavních signálů v rámci Evropského roku aktivního stárnutí by podle nás mělo být, že tato skupina obyvatel, která je často nesprávně popisována jako zátěž pro společnost, naopak může nejvíce přispět právě tím, že se zachová e, dobré fyzické duševní zdraví. Často hovoříme o mezigenerační solidaritě, ale neměli bychom zapomínat na to, že ve věkové skupině, kterou považujeme za starší občany či stánoucí složku populace, máme víceméně zdravé a víceméně aktivní občany. Mezigenerační solidarita je samozřejmě důležitá. Pokud eh, občané zůstanou déle aktivní, tak dokonce i E, starší občané se e, mohou starat o to, aby ti, e, kteří měli méně štěstí v životě, mohli lépe žít bez zásahu státu. Čili jde o sociální začlenění a o aktivní občany. A závěrem samozřejmě předložíme poznací návrh a budeme potom ještě jednat o Eh, celé věci, ale podle nás ten kompromis předložený zpravodajem je prostě příliš dlouhý. Eh, evropský, eh, pokud je o název tedy, Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity by podle nás stačilo. Děkuji a nyní pan Cabrnoch a potom Silva Kosta, prosím. místě chtěl bych poděkovat zpravodaji Martinu Kastlerovi. Odvedl skutečně dobrou práci, která je dobrým východiskem pro naši další diskuzi a já jeho zprávu v zásadě plně podporuji. Chtěl bych zdůraznit několik bodů. Za prvé, nesmíme zapomínat ani na chvíli, že stárnutí se netýká jenom starých lidí, ale celé společnosti. A možná pro generaci, která je dneska mladá, je stárnutí společnosti větší problém než pro tu část společnosti, která už je stará. Pokud mluvíme o aktivitě, je potřeba podporovat eh, zapojení starších a starých lidí do pracovního procesu. Eh, udělat, nikoliv je do toho nutit, ale udělat všechno proto, aby zapojení se do aktivní práce ve společnosti bylo možné a, bylo, eh, bylo, a vyplácelo se. Já se rád řídím heslem, které celou situaci zjednodušuje, ale říká, pracovat se musí za každé situace vyplatit. A cesta k tomu je cestou větší flexibilitě pracovně právních vztahů. Musí umožnit atypické pracovní smlouvy, které umožňují každému podle jeho možností a také podle jeho přání se zapojit do aktivního života ve společnosti, co se týče práce. Velice vážná otázka je riziko informačního vyčlenění. Chtěl bych, abychom podporovali přístup Eh, všech osob, včetně osob starších a starých, k informačním technologiím. Žijeme v informační společnosti a to znevýhodnění, kdy lidé, kteří neumí s těmito technologiemi pracovat, nemají přístup k informacím a jsou ze společnosti svým způsobem vyčleňováni. Velice podporuji eh, Martinovo, Martinovu poznámku k to propojení věku hm, propojení roku aktivního stárnutí s ostatními projekty a programy, které běží a poběží v rámci Evropské unie a jejich členských států. Skoro bych řekl, že bychom měli aspekt stárnutí, který bude mít na naše životy zřejmě největší vliv v příštích desetiletích, bychom je měli zohlednit problém stárnutí a mezigenerační solidarity ve všech aktivitách, kterým se věnujeme. A poslední dvě poznámky kladu velký důraz na podporu zdraví a přístupu ke zdravotní péči, protože zdraví je podmínkou aktivity a zdraví je podmínkou důstojného života. A nezapomínejme na to, že nikdo e, není aktivní a soběstačný až do samého konce a potřebujeme tedy také rozvíjet důstojné sociální služby, které patří do toho rámce důstojnosti stárnutí. Děkuji. Děkuji. Není pan Kosta a potom Jan Kozlovský. Paní Kosta. Děkuji, paní předsedkyně. Ráda bych poděkovala zpravodaji. Rozhodně souhlasím s řadou věcí, které od něj zazněly. Já se domnívám, že ten návrh by měl být pokud mož, pardon, ten název by měl být pokud možno stručný, možná tedy aktivní stárnutí a mezigenerační solidarita by vyhovovalo. Také souhlasím s tím, co již zaznělo dříve. Samozřejmě je důležité, abychom se pokusili udržet eh, stárnoucí eh, občany eh, aktivní, a to i na trhu práce. Eh, do té míry, kdy je to možné a dokud si to přejí, ale zároveň do toho musíme zapojit i mladší občany, mladou generaci. Chceme zajistit, aby eh, stánoucí občané nestali, nestáli stranou jaksi eh, té většinové společnosti nebo toho hlavního proudu ve společnosti. A domníváme se, že vhodný je skutečně holistický přístup, komplexní přístup, včetně ošetření zdravotních otázek, prevence, včasné prevence. A také se musíme snažit zabránit tomu, aby starší občané opadali do chudoby. Dále otázka dobrovolnické práce. Běží Evropský rok dobrovolnické činnosti a myslím si, že je důležité uznat eh, a být si vědomi také roli, kterou starší občané mohou sehrávat ve společnosti eh, díky svým zkušenostem, obrovským zkušenostem eh, v oblasti například eh, profesionalizace právě odborně, dobrovolnického sektoru mohou starší občané výrazně přispět. Možná bychom mohli uvést příklady programů, které by tuto věc mohli podpořit a která bychom my měli podpořit na místní a regionální úrovni. Tento rok by se měl promítnout také ve školách a vzdělávacích institucích. Je třeba, aby to bylo vidět i v učebnách. Mladí mohou pomoci například tím, že budou uh, seznamovat starší generaci s počítačovými dovednostmi. A ještě jedna věc na závěr. Domnívám se, že je důležité u toho stanoviska, které vypracováváme, bychom měli uvést, že jsme připraveni podpořit nevládní organizace, které fungují eh, podle tohoto principu. To znamená, aplikují přístup, který nevede k izolaci jednotlivých generačních skupin a naopak je zbližuje. Děkuji. Eh, nyní Jan Kerslavsky a potom Marian Harkin. Děkuji, paní předsedkyně. Když analyzujeme návrh komise a návrh kolegy Kastlera, napadá nás několik věcí. Dovolte, abych je zmínil. Nejprve k odstavci 12. Jde o zvyšování počtu starších občanů, kteří eh, se trávají aktivní na trhu práce. Inovace určitě mohou pomoci, nové technologie mohou pomoci eh, jak při překonávání zdravotních problémů, tak také při zlepšování organizace trhu práce, dále rozvíjení kvalifikace po eh, celou délku aktivního života. To je určitě důležité téma. Měli bychom mít certifikáty také pro starší občany. Eh, dále transfer předávání znalostí, zkušeností a sociálních dovedností. V této oblasti eh, může starší generace výrazně pomáhat mladým. Tento rok 2011, jak už zde zaznělo, je Evropským rokem dobrovolnické činnosti. Myslím, že bychom měli jasně říci, že rok 2012 naváže na některá témata z tohoto roku a měli bychom podpořit příslušné aktivity, které se týkají zapojení starších občanů právě do činnosti dobrovolníků, dobrovolných organizací. Lecos můžeme dělat na evropské úrovni, na úrovni jednotlivých členských států, krajů, eh, obcí. Jsem přesvědčen o tom, že eh, nevládní organizace v této věci budou sehrávat důležitou roli a proto podporuji návrh, abychom tedy rok 2012 vyhlásili Evropským rokem aktivního stárnutí. Děkuji a nyní Marian Harkinová. Děkuji, děkuji panu zpravodaji za skvělou práci, za velmi kvalitní myšlenky. Chtěla bych eh, také podpořit to, co říkal můj kolega přede mnou. Eh, jinak si myslím, že většina přede mnou již hovořili o tom propojení se současnými eh, aktivitami, například s tím současným rokem dobrovolníků nebo dobrovolné práce. Myslím, že právě tato oblast je nesmírně důležitá, může přispět i k tomu aktivnímu stárnutí. Myslím, že existuje velká synergie. A když skončí jeden takový rok, tak to neznamená přece, že skončí definitivně, ale je důležité, aby v určitém smyslu pokračoval. A jeden způsob, jak to zajistit, by mohl být v tom, že se eh, postaráme, aby různé skupiny, eh, které vedou k aktivnímu stárnutí, různé nevládní organizace, například jako je síť 33 evropských eh, nevládních organizací, které právě se zabývají těmito otázkami, eh, předložili své návrhy, které se do značné míry postarají také o to, aby i tento rok aktivního stárnutí byl úspěšný. Neměl by to být proces, který bude, půjde se zhora, ale měl by být eh, vytvářen ze zdola. A v tomto smyslu také podpořím ty re, e, e, pozměňovací návrhy výboru REGI, které hovoří o tom, že je potřeba zapojit místní a regionální aktéry a koordinovat kroky s komisí a s dalšími a s těmi předsednictvími. A úplně poslední poznámka týkající se důchodu, i to se tady projevuje a pozměňovací návrh číslo 14 hovoří zase o těch třech pilířích, o kterých jsme hovořili již dnes dopoledne. Asi v té věci nebude panovat úplná zhoda. Možná, že i já k tomu něco předložím, ale jinak si myslím, že ta práce je velmi eh, kvalitní. A předtím, než eh, dáme ještě eh, slovo panu zpravodajovi, tak bych také se k tomu chtěla vyjádřit. Já jsem velmi ráda, že jste hovořil o tom, že je potřeba zapojit lidé s, postiže, lidi s postižením, protože spousta starších lidí, jakože mladších lidí mají určité postižení. Pozněvací návrh od vás číslo 16 v souvislosti také s tím, co říkala Marian Haken a další, tak eh, tady mám obavy s tím, že se vyhlašují různé evropské roky, konference, různé schůze, všichni se plácáme po zádech a říkáme si, jak úspěšné ty roky jsou, ale bez toho, aby na základě toho něco vzniklo, tak se to velmi rychle zapomene a začíná Eh, něco úplně nového. A proto je potřeba to více propracovat a hovořit o tom, jaké cíle vlastně chceme dosáhnout v rámci toho roku. jeden cíl, který mě leží na srdce, eh, je například to, aby eh, vznikla nebo byla konečně přijata horizontální směrnice proti diskriminaci, která zajistí přístup starších lidí ke službám a ke zboží. A byla bych ráda, kdyby to rada Eh, odblokovala. Víme, že na radě ministrů to leží už nějakou dobu a podle mě by tohle byl jeden z pozitivních výsledků, kdyby se podařilo odblokovat tu situaci ze strany některých eh, členů rady. Mám konkrétně na mysli eh, jeden členský stát. Myslím, že je potřeba se postarat o to, aby jednak do toho roku byly zapojeny nevládní organizace, a aby bylo možné konstatovat na konci toho roku, že jsme dosáhli toho a onoho a že bude možné na tom v budoucnosti budovat. A teď vám vracím slovo na závěrečné vystoupení, pane Kastlere. Ja, Dank, Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji všem kolegyním a kolegům za eh, jejich příspěvky, za podporu a také za přání na změnu, která projevili. Myslím, že teď by toho bylo příliš eh, probrat to všechno jedno po druhém. Každý tady už také není. Ale rád bych se chopil těch základních tezí a témat, která mi připadají důležitá. Mám radost, že se všichni zhodneme v tom, že eh, název 2012 rok aktivního stárnutí je příliš krátký, že chceme zvolit nějaký širší přístup, tak jsem to alespoň pochopil ze všech eh, skupin a hlasů. Měli bychom zvolit takový nějaký přístup, do kterého zapojíme mezigenerační solidaritu. Myslím, že mm, stínoví zpravodajové a já se co nejdříve sejdeme pro to, abychom našli nějaké kompromisní znění. Ale proč jsem ve své zprávě ten název tak um, prodloužil? Je možné se na něj samozřejmě dívat i jako na podtitulek, ale je to proto, že ta otázka, která vždy zaznívala, se týkala toho, že ve stáří bychom měli žít důstojně a že je to možné a že my jako společnost bychom se měli postarat o to, aby ta důstojnost byla lidem umožněna. Ta důstojnost samozřejmě souvisí s tím příjmem, ze kterého je možné žít, že je potřeba zohlednit také zkušenost, kterou lidé ve stáří mají. Takže to chápu v té důstojnosti, v tom titulku nebo podtitulku, jakkoliv to chcete chápat. No a dále zde vitalita životní energie. Eh, už se těším na spolupráci s překladateli a tlumočníky, protože to bude složité eh, slovíčko. To bude právě propojení toho, že je možné žít důstojně a současně aktivně a že my všichni musíme seniorům poskytnout šance, eh, aby to možné bylo. Pro mě je tedy velice důležitá ta otázka mezigenerační solidarity. Že zkrátka v roce 2011 nesmí v žád, 2012 nesmí v žádném případě jít pouze o to, že se zaměříme pouze pouze na tu starší generaci, kterou jsem označil jako stříbrnou generaci, Silver Generation, protože jsou něco zvláštního a nám mladším dají nějaké podněty poskytnou nové podněty, protože my se můžeme ještě od nich učit. To je právě to, čím eh, se vyznačuje naše společnost a tady v tom nadpisu se to objevuje. Z, nadpisu, eh, z komentářů kolegů vidím, že je možné se shodnout na nějaké společné eh, linii a že ne zůstaneme u 4, 416 pozměňovacích návrhů, tak jako jsme to zažili dnes dopoledne u diskuzi o, důchodu, o důchodech ale ty návrhy se díky bohu eh, zúžily. Dále zde otázka, kterou na, dnesl pan Cabrnoch. A dě, já mu děkuji za ten odkaz. Se týká aktivního stáří. Aktivní stáří, když to vezmeme přesně, začíná v okamžiku, kdy aktivní stárnutí začíná v okamžiku, kdy se člověk narodí vlastně v tom okamžiku to začíná. A já bych ten pojem rád v tom pojmu pokračoval. Hovořili bychom v té souvislosti o zajištění, o flexibilitě. A vy jste o tom pojmu hovořila. Já myslím, že bychom se jim měli dále zabývat. Týká se to i zdravotního zabezpečení a všechno se to zkrátka týká období od narození po smrt. To je tedy to rozpětí, kterému bychom se v tom Evropském roku stárnutí měli věnovat. No a ta otázka těch tří pilířů, to je samozřejmě věc na další diskuzi a myslím, že se budeme muset zamyslet nad tím, jak to definujeme. Odkazoval jste na nevládní organizace a těch těm se budu rád věnovat. Eh, Byla zde řeč o několika aktérech a nevládních organizacích a ti nám poskytli dobré podněty k tomuto Evropskému roku aktivního stárnutí. Myslím, že můžeme s nimi spolupracovat. Už to samozřejmě začíná v tom nadpisu a rád bych poděkoval všem, kteří se účastnili diskuze o nadpisu a samozřejmě to končí na těch lokálních úrovních. A pro mě je důležité, aby to vše dostalo nějaký pevný základ. No a rád bych svůj příspěvek ukončil tím, že chci říct, že nejde o to, abychom pořádali spoustu konferencí v Bruselu nebo v jiných městech. A jsem zcela vašeho názoru, že nejde o nějakou show, nejde o nějaké ukázkové přehlídky. Je potřeba vzbudit pozornost pro toto téma a vy jste položila velice kritickou otázku, kterou mohu eh, podpořit. Myslím, že je potřeba pro všechny evropské roky všeho prověřit, jestli to přineslo nějaké výsledky je potřeba prověřit naše PR a to, jestli ty konference přinesly své plody a splnily cíle, které si klademe. Nad tím bychom se možná mohli zamyslet více, že bychom zkrátka ten jejich dopad nějak monitorovali a zamysleli se nad tím, jak v následujících evropských rocích postupovat lépe. Takže ještě, ještě jednou díky za plodnou diskuzi. Děkuji vám. Termín pro předkládání pozměňovacích návrhů 11 února a přijetí eh, na tomto výboru 16. března a v květnu by to šlo na plenární zasedání. A teď mládež v pohybu je na řadě. Uh, Pardon, omlouvá se paní předsedkyně. Eh, termín předkládání pozměňovacích návrhů je 9. února. A teď tedy přecházíme k eh, mládeži v pohybu. Paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové, v zásadě je potřeba říci, že eh, všeobecné a profesní vzdělávání je opravdu důležité pro úspěšnou integraci mladých lidí na trh práce. A je také důležité zlepšení jejich mobility a je to předpokladem pro hospodářský úspěch Evropy. Nejdůležitější témata, která před sebou máme, je zvýšení počtu mladých lidí, Eh, kteří jsou zaměstnaní, snižování nezaměstnanosti a pro mě je velice důležité to, že nesmíme eh, žádné mladé lidi opustit a nemyslet na ně. Návrh komise Youth on the Move je důležitý proto, abychom si vytyčili a splnili cíle strategie 2020. Sdělení komise obsahuje 28 klíčových opatření, která by měla zvýšit eh, výkon a kvalitu našeho vzdělávání, a to všeobecného i profesního. Nesmí se stát, že půjde pouze o um, syntézu stávajících programů. Je zde řada velice dobrých prvků, ale důležité je, aby to nebyla pouze slova, aby to nebyly pouze dobré úmysly. Je zde několik věcí, které mi v návrhu komise chybí. Mezi nimi je například finanční podpora v oblasti mobility, dále kvalita eh, vzdělávání a praktické stáže, ty zde také chybí. A chybí mi nějaký požadavek podpory mladých lidí s postižením, eh, s migračním pozadím, eh, se sociálními znevýhodněními. Eh, nějakou, před nějakou dobou jsem zdůrazňovala také na plenárním zasedání, že je že na trh práce nesmí mladí lidé vstupovat tím, že budou krácena jejich uh, kolektivní práva a snižovány mzdy. Již jsme o tom hovořili, hovořili jsme o tom často. Potřebujeme minimální standardy pro profesní vzdělávání a pro praktické stáže pro mou zprávu, v mé zprávě pro mě bylo důležité, že budeme postupovat e, v souvislosti s technickými požadavky doby a že budeme mladé lidi připravovat na technické požadavky doby. Mezinárodní organizace práce také jasně ukazuje, že to, že se krátí eh, příjmy a že v této oblasti jsou nedostatky, vede k tomu, že je vysoká nezaměstnanost pro mladých lidí. Je potřeba si také klást cíle, které můžeme splnit. Je velice důležité podpořit mobilitu a mladí lidé se nacházejí v životní fázi, kdy od nich očekáváme, že budou zakládat rodiny. A mobilita proto musí být eh, dobrovolnou akcí a je potřeba eh, tu mobilitu sloučit s rodinným životem. Eh, co se týče hledání práce, a vstupu na trh práce je potřeba situaci přizpůsobit současnému stavu. A protože máme spoždění, budu velice stručná. Co se týče kvality eh, školního a profesního vzdělávání, i toto téma musí být velice důležité, musí být našimi prioritami, stejně tak další vzdělávání a praktické stáže. Na tato témata bychom se tedy měli zaměřit. Pokusila jsem se zmínit několik klíčových bodů, kterých se držím při pozměňovacích návrzích. Já sama jsem neměla příliš prostoru pro to, abych některé vlastní sama předložila, ale ještě se pokusím to vysvětlit pomocí dalších pozměňovacích návrhů. Myslím, že tady nebudou žádné zásadní problémy v této oblasti a těším se na spolupráci, která bude určitě velice dobrá a plodná. Doufám, že zprávu tím obohatíme. Děkuji vám, pan Gutierrez a potom pan Bark. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl eh, zdůraznit, jak důležitý je program Mládež v pohybu. Je důležité se zaměřit na problém nezaměstnanosti mládeže. To byla priorita španělského, ale i belgického a maďarského předsednictví a vidíme teď první výsledky tohoto zaměření. Tito lidé by měli být v centru zájmu Evropské unie, v podstatě hovoříme o budoucnosti EU a v tom smyslu je nesmírně důležité pomoci mladým lidem si vytvářet eh, důstojnou budoucnost, protože to je eh, pro ně obrovský problém a jasně se to říká také v této zprávě, že je tady jasná souvislost mezi vzděláváním a odbornou přípravou a pracovním místem, které potom najdou. A mladí lidé mají v Evropě například ten problém, že je velmi těžký přechod eh, z toho vzdělávacího systému na pracovní trh. A víme, že eh, celá řada pracovních míst, která najdou, jsou nestabilní nebo jsou dočasná. A to vytváří eh, pro mladé lidi další problémy. Znamená, když chtějí přejít z částečných na plné úvazky, často mají problém také sladit eh, práci a další vzdělávání. Eh, na to nemají dostatečnou kapacitu. A souhlasím tady s poznámkou paní zpravodajky, že snižování úrovně jejich práv rozhodně nezlepšuje jejich zaměstnavatelnost. To je výsledek pravicové ideologie, která se tady prosazovala v posledních letech a myslím, že už bylo prokázáno nad jakoukoliv pochybnost, že to nevede k vytváření eh, pracovních míst, protože přestože jejich Eh, práva byla osekávána v posledních letech, tak to rozhodně nevedlo k tomu, že by se snížila úroveň nezaměstnanosti mladých lidí. Eh, ta úroveň je většinou dvakrát vyšší, než je to u celkové populace. Eh, myslím, že je tady velká mezera po té, co mladí lidé dokončí své vzdělání a předtím, než najdou pracovní a Proto je potřeba eh, snížit eh, byrokracii, zlepšit eh, mobilitu. Víme, že pracovní trh v Evropě prochází transformací, je potřeba se více zaměřovat na podporu skutečně kvalitních pracovních míst, což si vyžaduje větší dovednosti. 35 pracovních míst v Evropě podle Evropské komise vyžaduje vysokou kvalifikaci, 50 střední úroveň kvalifikace a 50 podnikatelů považují zkušenost získanou v zahraničí, včetně jazykových znalostí, za velmi důležitou součást eh, kvalifikace jako eh, výhodu. Takže bychom se měli hlavně postarat o to, aby lidé předčasně ukončovali své vzdělávání, aby tedy plně využili Eh, nabídky sekundárního a terciálního vzdělávání. A dále bychom se měli postarat, aby tyto systémy přípravy byly co nejvíce skoordinovány. A dovolil bych si také vyjádřit jeden eh, konkrétní návrh, a sice jde o sociální práva zakotvená v pracovních smlouvách. Myslím, že by měla existovat určitá minimální pravidla v celé Evropě týkající se sociálních práv mladých lidí. Mohla by mezi to patřit eh, různá stipendia například. Je také důležité se postarat o co nejvíce prostředků z Evropského sociálního fondu, aby tedy co nejvíce prostředků šlo na zaměstnanost mladých lidí, dále máme Evropskou investiční banku, ta by měla být kreativnější v podpoře mladých lidí, to se odráží v tom stanovisko. Ukazuje se, že EIP jako investiční nástroj pomáhá podnikům a organizacím, které mají problémy, ale může také pomoci, na pomoci strukturálním změnám. Obecně ale souhlasím se stanoviskem. A myslím si, že e, až se to bude schvalovat, tak e, to bude předmětem vysokého, velké míry koncenzu a myslím si, že to pozbudí mladé lidi, aby e, nebyli zklamáni, aby měli co nejlepší postavení. Děkuji mnohokrát. Pan Děkuji vám, paní předsedkyně. Nejdříve bych rovněž rád poděkoval paní Steinbrukové za stanovisko. Myslím, že je to velice důležitý příspěvek k problematice. mohu souhlasit se svými předřečníky v tom, že mládež je budoucností Evropy a že vysoká nezaměstnanost, kterou v současné chvíli máme, je katastrofou a když už dopředu hovoříme o ztracené generaci, eh, musíme to změnit, musíme vsadit vše na to, abychom to změnili. Myslím si, že tím stanoviskem můžeme přispět velice významně k řešení tohoto problému. Myslím, že zde máme problém eh, se článkem 50 jednacího řádku. Jsme přidruženým výborem. No a za druhé oblast působnosti. Myslím si, že zde jde o princip subsidiarity, protože jak vzdělávání, tak práce spadá do kompetence členských států. Přesto si ale myslím, že zde můžeme přispět k této problematice. No a k těm jednotlivým bodům budu stručný, protože čas už pokročil. Mám tedy jen několik poznámek a otázek. Ve článku 2 tam jsou ta neomezená sociální práva u těch pracovních smluv. Já si myslím, že bychom tam mohli mít právní problém eh, se členskými státy. Ty pracovní smlouvy na dobu určitou eh, a s jejich úpravou. No a co se týče bodu 3, těch indikátorů u cílových skupin. Zde mám poněkud obavy o, nějak, o to, že bychom pracovali na nějakých dalších statistikách. Myslím, že jsme v poslední době eh, pracovali příliš mnoho podle statistik a že tyto statistiky nejsou úplné a podávají nám rozdílné údaje, takže tady mám určité obavy, ale to nejsou samozřejmě velké problémy. No dále, co se týče těch kvalifikací, a formálního uznávání kvalifikací. Myslím, že to také bude problematické. Musíme konstatovat, že velké problémy v uznávání kvalifikací máme již mezi jednotlivými členskými státy v Evropě. Myslím, že zajistit nějakou jasnost této oblasti po celé Evropě bude opravdu obtížné. No a dále pracovní programy, eh, které jsou podporovány eh, z veřejných prostředků. To je velice důležité a objevilo se to již v řadě členských států. Je potřeba se na to zaměřit a inspirovat se příklady dobré praxe. Co se týče těch smluv na dobu určitou, to je pro mě velice důležité. A už se zde hovořilo o tom, že mladí lidé vlastně nedostávají žádnou pořádnou šanci. Žijí z jedné smlouvy na dobu určitou k druhé a nemohou si tak vybudovat žádné stabilní postavení. No a komise, eh, návrh komise hovoří o daňových výhodách eh, u smluv na dobu neurčitou, ale já si vlastně nedokážu představit, jak by to fungovalo. Daňová politika je, jak všichni víme, také v kompetenci členských států. Takže to by bylo vše, ale možná ještě jeden bod, který bych rád zdůraznil. Zpráva trhu práce a fungování této zprávy. Nedávno jsem četl statistiku a dozvěděl jsem se, že 5 až 10 jen 5 až 10 v zemích Evropské unie mladých lidí dostává práci přes úřad práce. A myslím, že bychom se měli snažit o větší čísla. Myslím si, že úřady práce by měly eh, hrát mnohem větší roli. Těším se na spolupráci na tomto tématu. Myslím si, že je to velice eh, důležitá problematika a že odsouhlasíme velice cený dokument. Eh, Děkuji. Marian Harkinová, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve chci poděkovat zpravodajce, či navrhovatelce za její stanovisko. Naštěstí nová zpravodajka Nadia Hirsch musí nyní hlasovat v jiném výboru, takže mě požádala, abych její připomínky učinila za ní. Budeme ctí. Pokud jde o Nadiu, podporuje mobilitu mladých lidí, význam této věci. Já osobně jsem ráda, že v odstavci 4 tam máte větu pro účely zaměstnání, protože někdy mývám dojem, když hovoříme o mobilitě mladých, tak jako kdyby to byla mobilita sama pro sebe. Musí to mít přece nějaký cíl, nějaký účel. Tentokrát tedy nemáme na mysli pouze vzdělání či profesní přípravu, ale také zaměstnanost. Také chce by podpořila eh, iniciativu JURES, což je právě iniciativa v oblasti zaměstnanosti a domnívá se, že bychom měli podniknout kroky, abychom zabránili předčasnému opuštění škol. Její eh, poslední připomínka se týká odstavce 2. Eh, má předřečnice hovořila, či předřečník hovořil o omezeních sociálních práv. Eh, tady může jít o právní otázku. Naděja říká, že bychom měli eh, být opatrní, tak abychom tady nenastavili něco, co bude bránit mladým získání první práce. A kromě toho ještě mé osobní připomínky. Já bych určitě souhlasila s odstavcem 3, kde zmiňujete že třeba monitorovat dozovaný pokrok, dosahování cílu a to na základě jasných indikátorů. Myslím si, že tady v tom parlament musí sehrát svoje roli. Z našeho pohledu by bylo velice užitečné zajistit, aby strategie EU 2020 a její hlavní cíle byly dosaženy. Vím, že u tohoto stanoviska to zapadá také do rámce zlepšování vzdělávacích systémů v EU, ale myslím si, že by to tedy mělo vyústěvat potom v uplatnění na trhu práce. A také nemůžeme ignorovat makroekonomickou situaci, protože samozřejmě věci nefungují ve váku. A možná bychom mohli ještě předložit pozňací návrh v tom smyslu právě, že tady se to nevyvíjí ve váku. A poslední moje připomínka se týká ostavce 10. Tady s vámi úplně souhlasím, že potřebujeme evropský politický rámec pro stáže. To je podle mého velice důležité, mohlo by to posloužit jako dobrý evropský model či vzor. Děkuji a paní Steinruck na závěr tedy. Ja, zunächst mal vielen Dank auf Děkuji. Ráda bych poděkovala všem, kteří se přihlásili o slovo a za všechny poznámky. Ano, opravdu hovoříme o ztracené generaci. A mnoho z těchto mladých lidí potřebujeme na trhu práci. V Německu to není věc, která by se pouze šeptala. Ano, tyto lidi už jsme ztratili. Eh, objevilo se zde několik otázek eh, k mému odstavci číslo dvě. Ano, je tomu tak, že se objevují snahy o to, aby byly sníženy podmínky eh, na pracovišti, abychom dostali mladé lidi na trh práce. V Německu jsme se pokoušeli uskutečnit to stejné se staršími lidmi, ale bylo to bez úspěchu. A proto jsem ráda, že Mezinárodní organizace práce poukázala na to, že tam není žádná souvislost. No a co se týče poznámek paní Hákenové, ano, potřebujeme nějaké srovnání, potřebujeme nějakou soutěž, ale dopředu se dostaneme pouze konkrétními kroky. V posledních letech jsme zažili mnoho planých řečí. Kvalifikace. E, o tomto tématu se v Německu hovoří velice často. Já jsem včera v německém tisku četla, že dokonce německá kancléřka se chce v této oblasti zasazovat a chce se zasazovat o to, aby byly kvalifikace v rámci Evropy uznávány nejpozději do 12 měsíců. Pokud chceme zajistit mobilitu v Evropě, musíme se zlepšit opravdu o veliký kus. 12 měsíců je tady příliš dlouhá doba, to musí být rychlejší. Význam úřadů práce eh, je ve členských státech eh, velice rozdílný silný. Máme zde dobré eh, příklady a myslím si, že desetiprocentní průměr neodpovídá skutečnosti, že to bude opravdu lepší. Eh, přechod ze školy na trh práce, to bude, to je také důležité téma a kolega s velice dlouhým téma, s dlouhým jménem se ptal na uh, snižování byrokracie. Myslím, že bychom se mohli o tom pobavit bilaterálně. Co konkrétně tím myslíte? Samozřejmě se to velice snadno říká, snižování byrokracie, ale co konkrétně si pod tím představujete a jak to chcete realizovat? Jinak samozřejmě kompetence tam vidím spoustu překrývání i s výborem kult, ale myslím, že se nám podaří najít řešení. Děkuji. For... Děkuji a lhuta pro poznací návrhy je 11. února. 15. března projednáme poznací návrhy, 16. března přijetí ve výboru, 11. 12. E, potom e, projednání v hlavním výboru a e, na květnovém plénu hlasování celého parlamentu. Není další bod. Unie inovací, proměna Evropy pro svět po krizi. E, je to zpráva paní Esaja. Prosím, máte slovo, respektive stanovisko paní Esaja. Děkuji, paní předsedkyně. Unie inovací je jednou ze sedmi těch tzv. vlajkových lodí, které jsou součástí strategie Evropa 2020. Jde o zlepšení podmínek a přístupu k finančním prostředkům na výzkum a inovace, tak abychom zjistili, že inovativní myšlenky mohou být přetvořeny ve služby a produkty, které vytváří pracovní místa. To samozřejmě je vždy sama o sobě velmi důležitá věc, ale obzvláště nyní, kdy ještě dobíhá finanční krize. Je mnoho věcí, které bychom mohli zařadit pod tento název Unie inovací, ale v našem výboru bychom se měli zaměřit na otázky, které souvisejí se zaměstnaností a sociálními záležitostmi. A výzkum a inovace skutečně sehrávají klíčovou roli při tvorbě hospodářské prosperity a řešení zásadních eh, společenských výzev. Inovace by se měly využívat při řešení velkých evropských výzev, jako jsou demografické změny a jiné velké výzvy v oblasti sociální či ve zdravotnictví. A proto ve svém stanovisku eh, podtrhuji význam pilotního partnerství eh, pro zdravé a aktivní stárnutí. A také doporučuji abychom využili eh, schopností jednotlivých členských států iniciovat eh, partnerství rychleji v některých případech. Potřebujeme více takovýchto pilotních partnerství či projektů a já předpokládám, že náš výbor bude iniciovat některá další. Také sociální inovace Mm, se staly hlavní prioritou programu s přispěním Evropského sociálního fondu. Eh, je třeba zaměřit se na celoživotní vzdělávání a zvyšování vzdělanostní úrovně a kvalifikační úrovně všech věkových skupin obyvatelstva. Zejména eh, by se inovace v EU měly zaměřit na sektory, které poskytují nejvíce růstu. Eh, sektor IKT představoval více jak 700 miliard eur v roce 2008. IKT vytváří 40 růstu produktivity v Evropě. Schopnost inovovat v oblasti IKT v Evropě spolehá na eh, široké využívání těchto technologií ve všech členských státech a také jde o preferování eh, otevřeného zdroje a podobných metod chceme pomoci malým a středním velkým podnikům a občanům, aby se účastnili vývoje nových služeb a produktů. A poslední téma, která bych se ráda dotkla, je, že Evropská strategie pro inovace by měla být harmonizována eh, ve smyslu lepší zprávy věcí veřejných, snažšího přístupu k finančním prostředkům a menší byrokrativní zátěže, tak aby to bylo celé více zacílené. Proto potřebujeme evropský prostor pro výzkum a musíme také podporovat vědce, badatele ve volném pohybu, musím umožnit tedy volný pohyb mezi jednotlivými zeměmi bez překážek. Rovněž bychom měli podporovat investice rizikového kapitálu do podniků s největším růst, potenciálním růstu. Toto jsou tedy témata, která chci zmínit ve svém stanovisku a těším se nyní na váš názor na věc. Děkuji. Děkuji. Na seznamu mám jako první paní Edita Estrelu. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych také ráda zdůraznila význam této oblasti a chci poblahopřát naší navrhovatelce ke zvolenému přístupu. Inovace jsou základem pro strategii Evropa 2020 a, jak zde zaznělo, nesou sebou obrovský potenciál tvorby pracovních míst a zároveň mohou přispívat k boji proti klesání populace, proti nerovnostem v poskytování zdravotnických a sociálních služeb, proti nedostatkům eh, energie a klimatickým změnám. Eh, inovace nám umožní získat více eh, energie z obnovitelných zdrojů a vytvářet ekologická pracovní místa. A tím tedy postupně přecházet na eh, inteligentní, trvalé, udržitelné, inkluzivní, začlenovací cíle, které stojí v jádru strategie Evropa 2020. Evropská komise odhaduje, že do roku 2020 bychom mohli být schopni vytvořit 3,7 milionů nových pracovních míst a a zvýšit HDP o 800 miliard eur. To vše, to tedy do roku 2025. Výzkum a vývoj má tedy klíčovou roli pro naplňování strategie Evropa 2020 a kromě zvyšování výdajů na výzkum a vývoj potřebujeme také získat další milion pracovních míst v oblasti výzkumu. To můžeme zajistit pouze tím, pokud se na tom výrazně budou podílet i ženy. Potřebujeme více žen výzkumnic, více žen ve větě. Kromě toho je třeba posílit spolupráci mezi eh, institucemi vyššího vzdělávání a zaměstnavateli, tak, aby tak abychom dostali lepších synergií. A dále je důležité, aby navzdory krize a úsporným balíčkům členské státy neškrtaly výdaje na výzkum a vývoj, protože jinak by ohrožovaly naši kolektivní budoucnost a vůbec budoucnost evropského projektu. Není náhoda, že Zasedání Evropské rady tento týden má na pořadu dne také problémy související s energetikou a inovacemi. To potvrzuje, o jak aktuální a klíčové téma se jedná. Můj poslanecký klub tedy souhlasí s obecným zaměřením tohoto stanoviska, ale předložíme některé poznací návrhy Um, abychom je ještě dále vylepšili. Děkuji. Má k tomu ještě někdo něco? Já tady mám jednu otázku. Týká se to ostavce číslo 6. Navrhuje, aby byly inovace podporovány i na základě společných přezraničních projektů v rámci veřejného sektoru. Jenom by mě zajímalo, jak eh, si představujete tuto věc v praxi. Pokud byste nám mohla vysvětlit, eh, co se tím myslí, ne, že bych byla proti tomu, jenom si dost dobře nedovedu představit, o co konkrétně jde, kde to v praxi fungovalo. Takže prosím, paní Esajo, máte opět slovo. Děkuji mnohokrát a děkuji za vaše připomínky. Pokud je o dotaz paní předsedkyně, navrhuje, aby byly inovace podporovány i na základě společných přizaničních projektů v rámci veřejného sektoru. To byl váš dotaz, že? Ano. To je to souvisí s tím, co říkám již v odstavci 5, že třeba vytvořit evropský výzkumný prostor. A pokud jde o ty projekty ve veřejném sektoru, tak by byly přeshraniční právě proto, že by, byl, že by fungoval ten evropský výzkumný prostor. Pak by byly takové projekty možné. Ještě někdo? Ne? Takže lhůta pro pozněcí návrhy je 11. února a projednání pozněcích návrhů 15. března, 16. března přijetí ve výboru, přijetí v, ve výboru ITRE 12. dubna a odhad, že na plénum to půjde v květnu. A nyní nakládání s vyhořelým palivem a s radioaktivním odpadem. E, předpokládám, že paní Nielsen zastupuje pana Lamberta. Máte slovo. Jean Lambert tady bohužel dnes nemohla být, protože musí ještě prezentovat zprávu na výboru Libe a poprosila mě, abych je zastoupila. Já tedy zhrnu eh, její eh, body a samozřejmě velmi pečlivě si vyslechnu vaše připomínky. Nejprve je důležité zdůraznit, že i přes ten svůj název tato zpráva není o energetice nebo energii jako takové. Eh, možná, že jste někteří měli to podezření vzhledem k tomu, že Jean Lambert je ze skupiny zelených, ale jde tady o e, zajištění zdraví a bezpečnosti při práci. E, a Jean Lambert bych chtěl upozornit na několik e, věcí. Smlouva o fungování Evropské unie, tedy články 1, 5, 3, by měla být lepším právním základem, protože tam se hovoří právě o postavení pracovníků. Dále si myslí, že oblast působnosti by se měla rozšířit na všechny, kteří přicházejí do styku s vyhořelým palivem a jaderným odpadem. Dále eh, by tady měly být eh, podrobnější definice, včetně eh, zvážení mm, historického vyhořelého paliva v plánování Dále nutnost nezávislého posuzování vzhledem k potenciálně eh, ničivým dopadům. Všichni pracovníci by měli být vyrozuměni o potenciálních rizicích. A dále je důležité, aby všichni subdodavatele dodržovali stejné eh, informační a školící eh, povinnosti pro své zaměstnance. Paní zpravodajka předložila návrh stanoviska, včetně upravující také oblast ručení za jakékoliv škody nebo ujmy na zdraví. A opět je potřeba si uvědomit, že to není o jaderné energii, takže tato debata by měla eh, se zaměřit na to, aby ti, kteří přicházejí do styku s eh, jaderným eh, odpadem, byli dostatečně chráněni. Děkuji. Paní Steinruck a potom paní Meissner. Jutta. Vielen Dank. Děkuji. Poté, co jsem si text rychle přečetla, si myslím, že zpráva Jean Lambertové je velice obšírná. Myslím si, že z mého pohledu bychom mohli rozšířit eh, ty právní otázky, článek 31 Charty základních práv, ten bychom tam mohli doplnit a stejně tak doporučení ILO 114 a sdělení komise 115 podle mého názoru bychom měli také jasněji vymazit oblast působnosti, to je velice důležité. K těm pozměňovacím návrhu Jeany Lambertové si myslím následující. Měli bychom více hovořit o ochraně a o, tom, o, té, o těch lhůtách eh, kontaktu s radioaktivními látkami a následnými vyšetřeními zdravotními. Eh, Pozměvací návrh 34 chápu jako eh, doplnění těch onemocnění po kontaktu s radioaktivními látkami a dále se tam hovoří o důchodu, o nároku na důchod. Téma přiměřené kontroly nezávislým orgánem, o tom se zde také hovoří a z mého důvodu zde chybí ještě konkrétní sankce při porušení předpisů. Myslím si, že se ale můžeme zhodnout v zájmu všech kolegyň a kolegů, kteří s těmito látkami pracují. Myslím si, že ta diskuze by také neměla vést k tomu, že budeme rozhodovat o jaderné energii, ale měli bychom se soustředit na to, jak ochránit osoby, kteří přicházejí s těmito látkami do, do kontaktu a jak je také nějak zabezpečit pro budoucnost. Kasin Meissner. Děkuji, já chci také poděkovat Jean Lambert, přestože tady teď eh, není ale je tady velmi dobře zastoupena. Je tomu skutečně tak, že eh, skupina zelených není úplně nekritická k jaderné energii, ale já myslím, že ona ve svém stanovisku skutečně popisuje objektivně, že je potřeba chránit eh, ty pracovníky, kteří se dostávají do kontaktu s tím vyhořelým palivem a s jaderným odpadem. A já si myslím, že to, eh, co se týče toho rozšíření oblasti působnosti a to doplnění této zprávy a co by v zásadě mělo být učiněno, to eh, je naprosto rozumné, já s tím souhlasím. Eh, mám k tomu několik připomínek. Z části je to otázka, jestli už neexistují podrobné předpisy, které musí členské státy dodržovat, nebo ty podniky, které zpracovávají tyto materiály. Já si myslím, že vždycky potřeba si udělat přehled o tom, jestli už něco, něco takového neexistuje, abychom eh, nedělali zbytečnou práci. V zásadě je to ale velmi dobré stanovisko, protože myslím, že tady velmi dobře popisuje zájmy a povinnosti jak zaměstnanců, tak zaměstnavatelů a hovoří přesně také o tom, jak by správně hlediska měla být tato ochrana upravena. Paní Esaja? Děkuji, paní předsedkyně. Já mám jednu otázku. Toto stanovisko se týká eh, bezpečnosti při práci. Já mám otázku týkající se právě vyhořelého paliva a jaderného odpadu. Podle mě to jsou věci, které by neměly umožňovat úplnou, úplně volný pohyb zboží. Takže bych se chtěl zeptat, jak to je právě s pohybem, s volným pohybem zboží v této, u těchto materiálů. Já, paní předsedkyně, já mám ještě několik otázek, myslím, že ta zpráva je skvělá. Mám několik otázek týkajících se pozměňovacích návrhů 27 týkající se ochrany a zakrytí pracovníků bez ohledu na jejich statut nebo činnost. Chci si jenom vyjasnit, jak moc musí být pokrytě nebo zakrytě. Proč si dovedu představit, že například, když to je v dopravě, tak při dopravě jaderného odpadu, tak asi eh, ta jejich ochrana bude vypadat jinak, než v případě těch pracovníků, kteří jsou vystaveni nějakému záření v té, v tom zařízení samotném, tak ti asi budou muset podléhat vyšším požadavkům. Eh, to se tedy týká pozměňovacích návrhů 7 a 20 a pan Hilden z komise by chtěl ještě něco dodat. Dobrý den, já vám děkuji za energii, kterou jste věnovali této otázce. Dovolte mi, abych ještě vyjasnil některé body ze strany komise. My v komisi máme ten názor, že smlouva Euratom je správným právním základem a dostatečně pokrývá také ochranu zdraví pracovníků. Je to článek 30 smlouvy Euratom. A kromě toho teda ještě sekundární legislativa, která se dotýká ochrany jak jednotlivců, tak veřejnosti. Když mluvíme o sekundární legislativě, tak Eh, jádro té sekundární legislativy jsou takzvané základní bezpečnostní normy, které eh, obsahují mnoho ustanovení dotýkající se ochrany eh, bezpečnosti a zdraví pracovníků, ale také ochrany veřejnosti při nakládání s těmito materiály a stanovují určitá omezení. Takže když jsme připravili tuto směrnici, tak jsme se snažili, abychom Eh, neduplikovali již stávající legislativu, tedy tyto předpisy bezpečnostní. A potom bych chtěl dodat, jak určitě víte, existuje směrnice pro jadernou bezpečnost, ta byla přijata v roce 2009 a to na základě stejného právního základu, jsou to články 31 na 32 smlouvy Euratom. A tady je potřeba se postarat o symetričnost těch eh, dvou směrnicí, takže Trváme na tom, že smlouva Euratom je správný právní základ. A mm, platí základní pravidlo legislativní, že když se to týká stejné otázky, tak se to musí odvíjet od stejného právního základu, nemůže to, nemůže to zdvojovat. My si myslíme, že smlouva Euratom dostatečně pokrývá ochranu zdraví a bezpečnosti pracovníků a Eh, celá řada těch věcí eh, je již opravena bezpečnostními normami. Samozřejmě rádi přispějeme do další diskuse a děkujeme za pozornost. Děkuji vám a já vracím slovo paní Cornelsen, za, aby mohla zhrnout tu diskusi. Eh, zaznělo tady několik otázek, na které vám může odpovědět Jean Lambert velmi ráda také určitě zohlední vaše připomínky a bude se těšit na velmi důkladnou diskusi s komisí o správném právním základu. Děkuji, teď jsme se dopracovali k závěru našeho dopoledního zasedání, vzhledem tomu, že tady máme zpravodaje odpoledních zpráv, takže budeme pokračovat ve tři hodiny, nebudeme pokračovat eh, teď a ve tři hodině, ve tři hodiny přesně začneme naše odpolední schůze. Děkuji vám za pozornost.